Právní výbor, dámy a pánové, na svém zasedání 30. května 2012 prověřil mandáty eh, nových členů a týká se to paní eh, Minodory Klevity z počínaje 18. května a pana Zuzi s účinností 9. Eh, květnem. Prohlašuji tyto mandáty za platné. Je někdo proti? Není-li tomu tak, pak je to takto schváleno. Za, eh, z frakce Evropské strany lidové a EFD eh, jsem obdržel návrhy na